Ano, prosím, usaďte se laskavě. Začneme s hlasováním a budete potřebovat hlasovací karty k prvnímu hlasování. Takže prosím, usaďte se ještě jednou. děkuji za to, že se těšíte. Nejprve otázka myslím, odpovězní eh, radě týkající se Evropské eh, klimatické konference v Bonu. Je to hlasování elektronické, které nyní zahajuji. Konec hlasování. Schváleno. Nyní otázka k ústnímu zodpovězení na komisi k témuž tématu, to znamená konference v Bonu. Zahajuji hlasování, konec hlasování. Rovněž schváleno. Nyní hlasujeme k návrhu rozhodnutí o závěrech změny z Kigali Montreského protokolu o látkách, e, které poškozují ozonovou vrstu, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Hlasujeme k návrhu rozhodnutí o přijetí pozměňovacího návrhu k protokoly úmluvy o e, vzdušném znečištění, tak, aby se potlačily tedy některé ty špatné procesy. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme na, o námitce ke schválení aktivní látky tiametoxamu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování, zamítá se. Není námitka ke schválení aktivní las, látky imida klopridu. Hlasujeme konec hlasování zamítá se. A není námitka ke schválení aktivní látky klotianidinu. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá, zamítá se. E, e, nyní e, lov velryb v Norsku. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Takže tím končí krátké hlas, krátká hlasování a nyní udržitelné rozvojové cíle, to je zpráva DANS. Jste připraveni? Začneme kompromisem 2. Kompromis 2, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pan Fária se stáhnul 290. Kompromis 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 9.3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 odpadá. 30, kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 71. Kdo je pro? Proti? Prověřme. 71. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. 111, 112, pardon, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sněcí návrh 129 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 31. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. Ale to bylo štěstí, těsně. Denní pozměňovací návrhy, které pokrývá tento kompromis, to je 130 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 130. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Agri 21, kde pro, proti, zdrželi se. Hm. Myslím, že schváleno, ale ještě to můžeme prověřit elektronicky. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Agri 5. Pro. Proti zdržel se. Schváleno. Agri 9. Pro proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 142 pro, to máme rozdělené hlasování. První část je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, myslím, 145. Hlasujeme. Konec hlasování. Ne, schváleno. 146 dvě části. První část je pro, proti, kdo se zdržel schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 149 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 149, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 150 je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se, 151 pro, proti, zdržel se, zamítá se, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 154 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 155 pro, proti, zdrželi se zamítá se, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 163 pro, proti, zdrželi se zamítá se, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 165 pro, proti, zdrželi se schváleno, 166 pro, proti, zdrželi se schváleno, 170 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9, ne, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 178 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme. Zahajuji hlasování, konec hlasování. Je to schváleno. 179. 180, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182, 100, 181, to není ošetřeno tím kompromisem, eh, kdo je pro, kdo se zdržel. Myslím, že se zamítá. Schváleno. 182, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 177 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 177. Zahajuji hlasování a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 and it is adopted. F. F. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. G. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. H. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A nyní hlasujeme k celému stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Takže tím jsme skončili. Děkuji. Um, uh, Vážení kolegové, uděláme si nyní krátkou přestávku, protože jsme v časovém přes, předstihu a pokračovat budeme v 10. Máte čas na kávu.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 Eh, toto téma je pro nás velmi důležité a proto jsme rádi, že jste dorazili a eh, že budete ochoten představit nám pracovní dokument eh, komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a dobrý den ve spolek. Děkujeme za pozvání k prezentaci této směrnice o kvalitě pohonných hmot. Jak víte, eh, tato prezentace byla zveřejněna v rámci eh, balíčku mobility schváleného v uplynulém květnu a eh, především bych vám chtěl poskytnout určitý přehled cílů této směrnice, než se dostaneme k závěrům hodnocení. Takže směrnice o kvalitě pohoných hmot je v podstatě poměrně starší e, legislativou, schválenou před 20 lety. Byla několikrát upravena, ale klíčovými cíly, klíčové cíle zůstaly stejné a jsou shrnuty tady na Eh, slajdu. Jednak dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví, zlepšení kvality ovzduší, podpořit fungování interního vnitřního trhu při dopravě pohoných mod a také eh, zlepšit životní eh, cyklus pohonných hmot. Cílem je také redukce emisí CO2 v dopravě. Musíme se podívat na všechny prvky a um, pohonné hmoty tam uh, spadají, takže jde o dekarbonizaci pohonných hmot. Několik slov o procesu. Uh, Bylo to podloženo externí studií, e, kterou jsme zadali a ta studie je nyní zveřejněna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 rozsahu působnosti eh, tohoto hodnocení. Eh, hodnocení nepokrývá eh, všechna ustanovení směrnice o kvalitě pohonných hmot, ale všechna ustanovení kromě dvou prvků. Prvním je, eh, eh, jsou redukční cíle eh, skleníkových plynů, ten slavný článek 7.8, který stanoví 6% redukční cíle do roku 2020. To není pokryto hodnocením a to z toho důvodu, že to zatím ještě nebylo implementováno. Takže když se podíváme na hodnocení, musíme se také ohlednout zpět na to, jak ta implementace probíhala. A Část této legislativy v podstatě je nyní transponována do národních legislativ. Konečný termín byl duben letošního roku a nyní dostáváme právě ty národní registrace. Další e, vyloučený prvek e, je, nebo jsou kritéria udržitelnosti biopaliv které nyní podrobíme hodnocení. Než přistoupíme k závěrům, eh, několik slov k připomenutí těch základních ustanovení eh, této legislativy. Eh, tato směrnice poskytuje specifikace pohoných hmot, zejména pro eh, benzín, motorovou naftu a biosložek, které jsou eh, v nich obsaženy. A naším cílem, eh, respektive dalším ustanovením, je omezení znečišťujících látek v ovzduší. A to jsou tyto oxid síry, určité eh, kovové emise, například eh, olovo a dále uhlovodíky a eh, tak dále. A Jedná se tedy o pohonné hmoty v silniční dopravě a jsou tady i určité lehčí požadavky pro pohonné hmoty nebo paliva používaná v nesilničních strojích strojních zařízeních. Nutno také mít na paměti, že ta směrnice stanoví také určité limity e, tlaku páry, e, zejména abychom tím omezili e, určité tedy emise z toho vyplývající. Je nutno zajistit, že paliva nebo pohonné hmoty jsou kompatibilní eh, se, eh, s motory, a že eh, nepoškodí motory a za tímto účelem existuje limit pro míchání určitých biopaliv, které nejsou kompatibilní se všemi typy motorů. Dva klíčové limity míchání. Jeden se týká bionafty nebo prvku eh, bionafty, to je omezeno na 7%, a druhý eh, je, že v benzínu eh, obsah etanolu je omezen na 10%. Takže tyto limity míchání nebo směsi bylo takto stanoveno pro ochranu motoru. Ale jsou zde i určité výjimky, které lze uplatňovat na limity biopaliva zejména eh, s ohledem na tlak. Důležité této legislativě je i velmi přísný eh, systém eh, monitorování, respektive kontroly kvality pohoných hmot a také eh, systém podávání zpráv, tak aby komise mohla posoudit dodržování této legislativy. Předkládány jsou roční zprávy, které každý rok Evropská komise prezentuje a také Evropská agentura pro životní prostředí. A nyní se dostávám již k závěrům tohoto hodnocení, zejména k klíčovým stěžením kritériím, které dobře znáte. První je účinnost této legislativy. Vidíte zde několik grafů, které zobrazují příklady vývoje hlavních znečišťujících látek od roku 1995 a v průběhu životního koloběhu implementace eh, směrnice všechny důležité znečišťující látky z pohonných hmot byly výrazně omezeny a to je do značné míry výsledkem eh, specifikace produkce paliv, zejména limitu nebo omezení na síře eh, nebo olovu, což mělo velmi prudký eh, nebo vedlo velmi k prudkému poklesu těchto látek. To je eh, do jisté míry pravda, protože to souvisí i se standardy emisí z eh, vozidel a tyto standardy mohly být pouze zavedeny po zlepšení kvality paliva. Například, kdybyste měli vysokou úroveň síry, eh, tak by to eh, bránilo dobrému fungování katalytickému konvertoru. Takže kombinace požadavku na palivo a Eh, na standardy pro automobily vedlo právě ke znížení těchto stěženích znečišťujících látek, jak to zde vidíme. Pokud jde o účinnost, tak eh, jsme se také podívali na shodu s specifikacemi eh, pohonných hmot a tam je to pozitivní, protože mezi 99 případy až 100% případů je to v plném souladu, plné shodě, takže můžeme říci, že tato legislativa je skutečně implementována prováděna prováděná dobře. Když jsme konzultovali zúčastněné strany, tak eh, jsme nezaznamenali mm, informace o tom, že by došlo k poškození eh, motoru nebo jeho části to znamená, že ten systém ehm, kontroly eh, kvality pohodných hmot, který je implementovan na úrovni členských států, funguje dobře. Nyní eh, další eh, kritérium a to je tedy první byla účelnost, to je účinnost. Zatím nebylo možné provést hodnoce, plné hodnocení ehm, nákladů a výnosů. Pokud jde o náklady na dodavatele pohoných mod a výrobce nebo eh, těžební průmysl, tak tyto náklady jsou ale podstatně nižší než výnosy, které jsme zatím zaznamenali právě onou redukcí eh, znečišťujících látek v ovzduší vzhledem k tomu, že směrnice o kvalitě pohonných hmot stanovuje minimální standardy, tak se dá očekávat, že dodavatele pohonných hmot mají nižší náklady, než kdyby měli v případě, že by standardy byly stanovovány pouze na úrovni členských zemí. Nicméně je nutno také zdůraznit, že směrnice o kvalitě pohonných hmot eh, nezavádí úplnou harmonizaci eh, dopravních eh, pohonných hmot, protože stanovuje minimální požadavky a největší rozdíl rozdíl nebo divergenci, kterou spatřujeme na národních eh, trzích, se týká různých preferencí eh, pro eh, míchání biopaliv a tady vidíme, že v členských státech platí různé legislativní úpravy o míře, tedy míchání biopaliv s jinými palivy. Určité druhy náklady by, eh, bychom mohli samozřejmě eh, ještě více snížit, kdyby eh, právě i ta míra promíchání, promíchávání byla vyšší. Dále koherence. Jedním z prvků je propojení nebo návaznost na směrnici o obnovitelných energiích. Tam je stanoveno procento 10% obnovitelných energií do roku 2020. My jsme se dívali nyní na vazbu mezi těmito dvěma směrnicemi a zjistili jsme, že Obě směrnice jsou koherentní a pokud jde o vnitřní koherentnost, tak jsme dospěli k názoru, že ty vnitřní ustanovení ve směrnici o kvalitě pohonných moc jsou v souladu se e, cíly směrnice. Tato analýza se e, zaměřovala zejména na možnost poskytovat výjimky e, z obecných e, ustanovení a, ne, a, a také na to, že ne všechna paliva jsou pokryta nebo upravena touto směrnicí. Stěžením závěrem paní předsedkyně je to, že směrnice o kvalitě paliv je skutečně účelná a eh, přichází s určitou přidanou hodnotou a mm, je to klíčový instrument na dosažení vysoké úrovně čistoty ovzduší a lidského zdraví. Nejsou tedy žádná znamení která by nasvědčovala tomu, že e, možnost e, míchat e, paliva a biopaliva by vedlo k, na úrovni členských států by vedlo k zhoršení kvality a nějakým způsobem by tedy porušovalo zásady směrnice. Nicméně skutečnost, že směrnice o kvalitě paliv neusiluje o plnou harmonizaci na trhu, tak stále ještě eh, požaduje nebo vyžaduje určité průběžné eh, monitorování a kontrolu, což bude Evropská komise i nadále provádět. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní Dali? Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji za tuto informaci. Mám několik otázek na základě vaší prezentace a na základě toho, co jste nám sdělil, sdělil v průběhu této výměny názoru, pokud tomu správně rozumím, tak refit se zaměřuje na všechno, kromě článku 7a a 7b B až e. Článek 7a, vzhledem k tomu, že byl teprve nedávno transponován a 7b až e, ty probí, tam probíhá vyhodnocení. Eh, kdy budete mít eh, výsledky těchto hodnocení? Zejména k 7B a M. A se tady, jestli komise chce provádět také refit ve vztahu k článku 7a a kdy. Další otázka souvisí s um, tím, že i když směrnice o kvalitě paliv efektivní pro zajištění vysoké úrovně ochrany eh, životního prostředí a zdraví, tak snížení emisí těch eh, hlavních znečišťujících látek byl mnohem menší, než se očekávalo. Můžete to potvrdit a pokud ano, z jakých důvodů? Eh, zabývala se komise důvody toho, že to snížení emisí bylo menší, než se původně čekalo? dá se to nějakým způsobem ošetřit tak, aby směrnice měla výsledky, o které jsme usilovali? Z té prezentace vy jste řekl, že velká většina paliv na evropském trhu je v souladu se směrnicí. Ale jak já to vidím, tak některá paliva nejsou v souladu se směrnicí a komise má informace eh, o těchto palivech, jaké jsou a jsou, jsou um, pouze v některých členských státech, anebo je to celá evropská záležitost? Rovněž se chci zaměřit na článek 7a, který vím, že není eh, součástí refitu, ale je to pro mě obzvlášť zajímavé, protože 7a se zaměřuje na snižování skleníkových plynů s ohledem na kvalitu Eh, paliv. A komise odstupuje od tohoto přístupu eh, skleníkových plynů a chce spíš objemový eh, přístup. A mě by zajímalo, jaký je zatím důvod, proč komise odstupuje od toho přístupu skleníkových plynů k tomu objemovému přístupu. Proč? A poslední mm, otázka. Jedna z, jeden z hlavních kritických bodů vůči této směrnici spočívá v tom, že směrnice byla v rámci své implementace rozředěná vzhledem k tlaku eh, různých lobbystů a mm, v podstatě to nechávala otevřená vrátka do Evropy eh, pro ehm, různá paliva se, z těch nekonvenčních zdrojů. Um, a chci se zeptat, jestli nějakým způsobem eh, můžete tuto záležitost komentovat. Já bych eh, se vás rovněž chtěla zeptat, jestli můžete vysvětlit ten obrázek, s různými znečišťovacími eh, látkami, co to představuje, protože já jsem tam viděl určitý pohyb. V ně, u některých látek, u jiných skoro nic. Takže možná byste mohl dodat eh, k tomu nějaké vysvětlení. Já dávám slovo znovu komisi. Ehm, takže pokud je o hodnocení té části, která nepodléhá tomu stávajícímu hodnocení, tak článek 7a je nyní transponován a implementován, takže k hodnocení dojde teprve po plné implementaci tohoto ustanovení, čili 2020. A pokud jde o 7b a e, o udržitelnosti eh, a kritériích udržitelnosti biopaliv. To už proběhlo, toto hodnocení, a je součástí návrhu nové eh, směrnice obnovitelných energií kterou představila komise v prosinci lidského roku, čili součást eh, tohoto balíčku. A to zahrnuje i tato kritéria mm, udržitelnosti. Pokud jde o otázku znečišťujících látek, a do jaké míry se eh, omezily oproti to, oček tomu očekávání, když se podíváme na původní očekávání komise při přípravě směrnice, tak komise skutečně měla určité předpoklady, které vedly k dalšímu eh, snížení znečišťujících látek, tak jak teď vidíme. Proč je to otázka objemu, zvýšeného objemu dopravy. Za druhé, víme, že jsou tady také některé otázky související s přístupem k výfukovým plynům a snahou snížit znečištění, zejména pomocí našich nových norem například ehm, naše nová ustanovení pro ehm, NOXy. A pokud zde, zde jsou tu nějaká paliva, která nebudou eh, v souladu s touto směrnicí, já samozřejmě tady hovořím se souhlasem ehm, kolegů, kteří mě mohou sledovat, já jim případně eh, dám slovo, pokud k tomuto bodu je co dodat. Ale nemyslím si, pokud jde o to, co se bude dít dál z hlediska dekarbonizace paliv, jestli mít ten objemový přístup spíš než energetický přístup, tak jste si povšimli, že komise učinila návrh, pokud tedy směrnice o obnovitelných eh, energiích, návrh komise je podložen eh, posouzením dopadu a je tu jakýsi mandát k tomu eh, mixování, k tomu blendingu pro paliva s nízkými emisemi, což vychází z energetického obsahu těchto paliv. Takže tolik závěr analýzy komise. A pokud jde o ty břidlicové eh, písky, tak o tom se hodně hovořilo v posledních letech a myslím, že teď už padlo rozhodnutí, si bude věnovat větší pozornost této legislativy, k, pokud je objem různých paliv, které eh, by se dostaly do Evropské unie. A to zahrnuje i tyto břidlicové nebo dechtové písky. Případně kolegové mě mohou doplnit. Jen chci potvrdit, že skutečně monitorování, eh, ta zpráva o monitorování kvality paliv potvrdila eh, vysokou míru plnění a převážná drtivá většina těch paliv spadá, která spadá do rozsahu působnosti směrnice, je eh, splňuje ty specifikace a průměrné hodnoty mm, jsou procent pro benzín a u diesel je to dokonce, dieselu je to 100%. A pak jsou tu samozřejmě některá paliva, která nejsou pokryta tou směrnicí a tam pak neplatí ty specifikace, což je, což jsou například paliva s, s vysokým podílem biopaliv na 30%. Ta, tato paliva však představují velmi malé procento Nemáme přesné částky, ale je to pod 1%. Okay. <clears throat> Then, uh, thank Dobře, v tom případě děkuji za vaši účast. Bereme na vědomí vaše prezentaci a doufáme, že se znovu uvidíme při nějaké další příležitosti. Takže děkujeme, tím končí tento bod programu. Next item. Další bod programu. zdravotní dopady izoglukózy. A tady proběhne výměna názorů s komisí. Přišla mezi nás paní Alexandra Nikola, Nikola Kopolu z Direktorátu pro zdravotnictví, takže já jí dám slovo, aby nám představila toto téma. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste mě pozvali eh, na tuto výměnu názorů. Já vám tedy eh, chci sdělit eh, aktuální stav věci. A zajímá nás, co k tomu má parlament co říci. Zaprvé je třeba vysvětlit, že izoglukóza je definována v evropské legislativě. Je to cukr, který je eh, odvozen ze škrobu a obilovin eh, a to je tedy něco jiného než cukróza, která je eh, vyráběna z cukrové řekpy. Je tedy také důležité říct, že ta cukróza, tedy ten normální cukr je směsí glukózy a fruktózy 50 na 50 a izoglukóza se také skládá z glukózy a z fruktózy, ale v jiném eh, proporci. V, v Evropě se používá především tedy ten eh, kukuřičný eh, syrup s vysokou koncentrací Eh, izoglukózy a to v poměru buď 50% fruktózy ke 42% eh, glukózy. Proč eh, je, dochází vlastně k této náhradě? Izoglukóza může totiž nahradit cukrózu odvozenou z cukro, vyrobenou z cukrové řepy a má to pro mm, užití izoglukózy při výrobě potravin má své opodstatnění. Je to za prvé tekuté sladidlo, které má specifické vlastnosti a proto se obvykle přidává do nápojů, marmelád, a sladkostí. Je také pravděpodobně lacinější. Navíc tedy slouží jakožto preventivní látka, která brání cukernatění a také lepivosti eh, cukrovinek. Je třeba si uvědomit, že tady eh, v doposud v Evropské unii eh, byl byla výroba a dovoz izoglukózy pod kontrolou a Evropská unie dávala přednost cukróze z domácích zdrojů. Ovšem to se změní vzhledem k nedávným reformám, které proběhly na trhu cukrovarnictví, který byl kdysi eh, velmi regulován, ale od letošního roku již nebudou existovat výrobní kvóty ani pro cukrózu, ani pro izoglukózu a to asi povede k změnám. Užití izoglukózy v Evropské unii a jak rozsáhlé tyto změny budou, je obtížné předjímat. Kolegové z DG Agri eh, vypracovali určité odhady před pár lety a ty vyzněly v tom smyslu, že cena cukru poklesne a také se zvýší objem výroby jak tedy cukru z cukrové řepy, tak té izoglukózy, a to až o 12 v porovnání se současným stavem. Komise dobře ví, že teď probíhá debata o tom, jak bude eh, budou tedy výrobci cukru a cukrovinek reagovat na zrušení kvót a jaký dopad to bude mít na výživu do budoucna. Také bych měla zmínit, že když jsme prováděli reformu cukrovarnictví, provedli jsme také vyhodnocení dopadu, ale nehodnotili jsme dopad na zdraví. Na té vědecké úrovni máme k dispozici eh, vědecké stanovisko od EFSA, který, které se netýká tedy izoglukózy konkrétně, ale cukru obecně a především také cukrózy. Pokud jde o zdravotní dopad fruktózy, EFSA ve svém stanovisku uvádí, že vysoký že velká konzumace fruktózy může mít negativní dopad na příliš vysoký obsah lipidů v krvi a může také docházet k akumulaci abdominálního tuku. Ovšem k tomu nedochází, je, je-li dávka fruktózy nízká, to je 40 až 50 gramů denně. EFSA také uvádí, že tyto negativní dopady fruktózy odpovídají spotřebě zhruba 125 gramů na den. Toto množství je asi dost obtížné skonzumovat v rámci eh, normálního procesu stravování. Další data EFSA obecně berou v úvahu spotřebu cukru a bylo vydáno stanovisko EFSA k diet, výživové hodnotě karbohydrátů a, a eh, vláknin, podle kterých EFSA, a tam EFSA dospěla k závěru, že chybí dostatečné eh, důkazy o jejich dopadu proto, aby byl stanoven nějaký horní limit žádoucí denní spotřeby. Nicméně celá řada členských států uvádí doporučení pro eh, přídavné cukry, neměly by činit více než 10 celkového objemu eh, energetické spotřeby. Některé členské státy uvádějí pak také eh, tedy to doporučené rozmezí 5 až 15 ještě bych ráda krátce pohovořila o ochraně spotřebitele a o informovanosti spotřebitele, abych poukázala na to, že izoglukoza tam, kde je používána v potravinách, je označována jako přísada a je toto pravidlo kvantitativní indikace, které umožňuje spotřebiteli identifikovat přítomnost izoglukózy v produktu a také její relativní důležitost v porovnání s ostatními přísadami. Také bych ráda zmínila některé další aktivity, které provádí direktorát pro zdravotnictví v tuto chvíli. Dojde k hodnocení jakož, což je tedy součást toho zdravotního programu a komplexního přeskumu vědeckých poznatků o e, energetické výživové e, spotřebě v rámci běžné e, běžných stravovacích návyků. Toto stanovisko bude k dispozici do konce roku 2017. Také chci zmínit, že Komise přišla s iniciativami jak regulatorními, tak neregulatorními, zaměřenými na snížení konzumace cukru. Například v prosinci, od prosince 2016 je povinné na obalu potravin uvádět složení včetně celkového objemu cukru, které jsou v dané potravině obsaženy a jde o součet všech monosacharidů i polysacharidů, které jsou v potravině přítomny. A to znamená, že jde i o glukózu a fruktózu, které jsou v přísadách, jako je právě izoglukóza. Za druhé, e, Direktorát pro zdravotnictví si všímá, že na úrovni členských států existuje celá řada e, iniciativ neregulatorní povahy, například e, strategie boje proti obezitě a s ním a jí působeným zdravotním komplikacím z roku 2017 a také Tedy komise spolupracuje s členskými státy na úrovni pracovní skupiny na vysoké úrovni zaměřené na propagování tělesné aktivity. Také existuje rámec dobrovolných aktivit u vybraných výživových látek a od roku 2015 došlo k dohodě na, o, pokud je o výčet cukru, které je, různých typů cukru, které je možné přidávat jako přísadu do potravin, a to s platností do roku 2020. Pokud jde o propagaci vhodného stravování a pohybu, tady komise úzce spolupracuje s, os, tedy se zainteresovanými aktéry z oblasti potravinářství. Takže vidíte, že tedy je to skutečně konkrétně zaměřené úsilí. Jde nám především o tedy mm, to, aby byl uváděn plný výčet všech typů cukru uvedených v potravinách a samozřejmě ještě musíme počkat, jaký dopad na potravinářský průmysl a trh bude mít deregulace cukrovarní cukrovarnického trhu, tedy odstranění kvót. Děkuji za toto vysvětlení, říká paní předsedkyně. Paní Šaldemose má slovo. Děkuji vám a děkuji také komisi za tuto prezentaci. Bylo to zajímavé a obšírné, ale buďme upřímní. Viděno z úhlu pohledu socialistické frakce, tak mi to eh, připadá hloupé. A eh, zabývat se izoglukózou v, tomto, eh, v této podobě sirupu eh, a povolovat to, když víme, že to není zdravé a když už nyní máme problém s obezitou v Evropské unii. Vy jste nám řekli, že koncem roku 2017 dojde k hodnocení dopadu. A proč vyčkáváme s otevřením eh, trhu ehm, a proč nevyčkáme tedy s otevřením trhu až eh, do provedení tě, této hodnocení eh, dopadu a abychom získali určité vědecké poznatky. Když nám věda řekne, že to není správný, eh, správná cesta, tak můžeme jednat. Možná, že řeknete, že to není možné, že už jste učinili rozhodnutí o otevření mm, se, abychom se zbavili našich cukerních kvot. Takže dovolte jinou otázku budete bedlivě sledovat, monitorovat dopady na zdraví, ehm, které bude toto otevření trhu eh, mít a eh, budete sledovat, jaké to bude mít dopady na lidské zdraví, protože to potřebujeme vědět. Když to rychle půjde nesprávným směrem, musíme eh, být schopni jednat a konat. Také rozumím tomu, že když jde pouze o nízký příjem cukru, tak asi z toho nevzejdou problémy. Ale při pohledu na americký eh, trh vidíme, že tento sirup eh, respektive, že téměř polovina cukru v průmyslových výrobcích je z tohoto sirupu. A v Evropské unii možná dojde k témuž, protože je to snadné v eh, kapalné formě to Eh, nebo k té, té formě to použít a je to i levné, takže se budeme asi chovat stejně jako v USA. Pak jsem si téměř jistá, že nezachováme nízký příjem eh, tohoto, této látky. Naopak, že dojde k nárůstu. Já, socialisté, eh, máme tedy starosti ohledně zdravotního stavu Evropanů, takže musíme to skutečně bedlivě sledovat a musíme být ochotní jednat, jakmile dojde tedy k negativním dopadům z příjmu tohoto typu typu cukru. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Vulkan. Ano, děkuji komisi, pan Vulkan. děkuji komisi a děkuji za vysvětlení. My tady hovoříme o zdravotních dopadech konzumace izoglukózy. Otázkou je, proč právě dnes, protože um, Organizace cukerního trhu eh, v září eh, bude zrušena, takže Izoglukóza byla v důsledku toho omezena na 5 podílu na trhu, to bylo 700 tisíc tun ročně, ale nyní změnou organizace trhu se obáváme, že se konzumace izoglukózy výrazně zvýší. První odhady hovoří o strojnásobení až na 2,5 milionu tun ty pochybnosti, které souvisejí s tímto masivním rozšířením konzumu, e, jsou následující. Máme co dočinění s průmyslovým cukrem, který je často vyráběn ze škrobu, z kukuřičního škrobu a e, převážně se izoglukoza používá v e, nápojích, výrobě nápojů, průmyslové výrobě a má, e, izoglukóza má jednu výhodu. Je až o 40 levnější než cukr. A to je také důvod, proč dnes ve výboru pro zdraví, o tom hovoříme a nikoli o výbor, ve výboru o zemědělství. Eh, Izoglukóza po mém soudu není eh, zdravá, protože v organismu eh, se zpracovává zcela jinak než normální cukr. Například ovocný cukr se odbourává v játrech a v tomto případě to může dojít vést až k diabetu druhého stupně. Výzkum ukázal, že dochází také k zvýšení obsahu tuku eh, v játrech, což je způsobováno také alkoholem. Má to také dopad na eh, obezitu. Vzhledem k tomu, že ehm, se na trhu objeví eh, mnohem vyšší ehm, Eh, míra nebo mm, rozsah nápojů s obsahem kukuřičního škrobu a tyto nápoje jsou konzumovány převážně mladými lidmi a dětmi. Narůstá nebezpečí, že to povede k obezitě mladých lidí. V USA tyto typy nápojů představují až 50% podíl eh, na trhu s nápojí a já se obávám, že k témuž dojde v Evropské unii. Já se domnívám, domnívám, že musíme eh, šířit určitou osvětu mezi mladými lidmi, zejména o tom, co jedí a co hm, pijí, protože eh, to, co je sladké, se nevždy rovná cukru. Myslím, že i zbalení musí být zjevné, zdali je eh, v produktu obsažena izoglukoza. Potřebujeme také jednotné značení. Chtěl bych vědět, zdali se na to připravujeme, zdali toto plánujeme. A také musíme určité povinnosti nařídit i výrobcům. Nesmějí eh, používat nadměrné množství izoglukózy ve svých eh, produktech a eh, samozřejmě si musí uvědomovat, že ekonomickou stránku nestavíme nad zdravím našich občanů. Děkuji. Pan Pedicini má slovo. Děkuji vám. A děkuji také komisi za to, že je na tom, této výměně názorů. Já bych se chtěl zaměřit na dopady eh, izoglukózy na zdraví, protože tato látka, jak již bylo řečeno, je obsažena v eh, mnoha nápojích, které jsou konzumovány zejména dětmi a jsou to také eh, marmelády, jsou to pe- druhy pečiva, eh, jsou to jogurty, prostě věci, které konzumují rádi děti a mladí lidé. Komise ho- hovořila o fungování izoglukózy v organismu a jde tedy o to, že ta oblast, která bude nejvíce postižena, jsou právě děti. E, souhlasím s tím, že to nebude jeden produkt, který přispěje k nárůstu patologií jako diabetu a obezity, a izoglukóza je výrazně škodlivější než sacharóza nebo jiné průmyslové cukry, ale otázkou také je, zdali jsou nemoci, eh, které eh, připisujeme těmto látkám způsobené pouze jimi. Eh, paní Šaldemoze má pravdu, že potřebujeme nejdříve hodnocení dopadu, než povolíme tuto látku na trh potřebujeme konkrétní informaci o obsažených látkách a o míře škodlivosti. A samozřejmě to lze, toho lze dosáhnout i korektním značením. Proto mám následující otázku údaj obsahu izoglukózy je v Evropě toho času předepsán, eh, protože stále ještě existuje rozdíl mezi eh, glukozovým syrupem a izoglukózou. Děkuji. A nyní má slovo paní Dali. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já mám určité starosti jako kolegové. Proč? Protože Evropská unie jako celek a zejména členské státy opakovaně už léta se snaží bojovat proti obezitě a diabetu, což je nejenom e, zátěž pro zdraví, je to ale také finanční zátěží pro řadu členských států a pro Evropskou unii jako celek. A bohužel mnohokrát, když hovoříme nebo začneme o, hovořit o penězích, tak e, e, začínáme chápat ten problém. Já si dovolím předložit určitá čísla. Já pocházím z Malty, ze Středomoří, kde bohužel obezita i cukrovka jsou velmi rozšířeny. Je to jeden z hlavních problémů, dotýkajících se našich mladých lidí. Několik čísel, například na Maltě většina pacientů diabetu také trpí obezitou a obezita a cukrovka typu 2 stojí Maltu, což je velmi malinký ostrov, 53 milionů eur což spotřebuje 5 veškerých veřejných výdajů na zdravotnictví na Maltě. Když se podíváte na 28 členských států, tak tam jsou čísla ještě zneklidňuj, více zneklidňující. Více než polovina dospělé populace v EU mají buď nadváhu nebo jsou obezitní. A když se podíváme na náklady obezity, je to 8,1 miliard eur a náklady na diabetes 300 miliard eur. A v některých členských státech eh, to představuje, respektive to spotřebovává až 10 eh, rozpočtu členských států na zdravotnictví. Eh, takže vnímejme to v určité perspektivě. Jsem si jistá, že bychom byli schopni tyto finanční prostředky investovat jinam, kde lze lépe zkvalitnit ehm, život našich občanů. Takže jsem velmi eh, zneklidněna. Pro mě je nepřijatelné, že zatím nevíme, jaké budou dopady i po odstranění eh, cukerních kvot, protože díky cukerním kvotám eh, byla právě izoklukoza omezena na 5% na cukerním trhu, ale já myslím, že se to strojnásobí v nadcházejících letech, a takže to není eh, vtipné. Když se podíváme na dlouhodobý dopad izoglukózy na naše zdraví, tak je to nebezpečné. Hovoříme o diabetu 2, hovoříme o obezitě, eh, což bude mít dopad na kvalitu života nejenom dospělých, ale zejména, a to mě zneklidňuje nejvíce, na mladou generaci, zejména děti a také se hovořilo o Evropské agentuře pro potravinovou bezpečnost. E, ta nedávno uvedla, že studie, které srovnávají e, spotřebu nápojů, sladkých nápojů, e, ukázaly, že ty sladké obsahují nebo způsobují tuky v cukru v krvi, zvyšují obsah tuku, což může vést ke kardiovaskulárním poruchám. Prostě má to velmi negativní dopady. V roce 2013 jsme už o té studii hovořili. Komise tenkrát řekla, že bude monitorovat tuto situaci i v členských zemích. Ráda bych znala výsledky této studie a hlavní závěry Eh, z nich se také můžeme případně poučit. A také by mě zajímalo, zdali má komise plány, aby zajistila, že spotřeba eh, produktů eh, obsahujících fruktózu nedosáhne takových úrovní a takových dopadů jako v USA a dále. Enzymy pro produkci izoglukózy jsou obvykle, eh, nejsou obvykle uvedeny mm, eh, eh, na značení a také GMO, geneticky modifikované organismy, nemusí být povinně uváděny, ale já se domnívám, že evropští spotřebitelé mají právo vědět, co konzumují a proto je nejvyšší čas, aby i tyto produkty a tyto přídatné látky byly uváděny na baleních. Děkuji. Děkuji. Pan Pěťa. Pěcha. Takže eh, cukr je jedním z nejdůležitějších eh, výrobků, který samozřejmě díky němu jsou věci sladké, ale eh, s, s narůstem produkce cukru také konstatujeme určité negativní zdravotní dopady. ať už je to obezita, eh, kazy, eh, hypertenze a tak dále. A jeden ze způsobů náhrady cukru je izoglukoza. Ehm, jeho spotřeba poroste, protože to je průmyslový cukr, který je relativně levný a teď máme kvotu 700 tun, ale jakmile tato kvota bude vyčerpána, tak samozřejmě poroste tato ta konzumace. Nesmíme zapomínat, že cukr může mít velké značné následky. A v, ve Spojených státech už tomu tak je. Vím, že jedna eh, sklenice nápoje Everyday s, s izoglukózou stačí k pokrytí eh, celého přípustného, eh, přípustného spotřeby cukru eh, denně. Takže jeden, jeden z následků bude diabetes a zejména typu 2. A Už to konstatujeme u, i u mladších lidí, kteří mají cukrovku. Nesmíme zapomínat, že izoglukóza vyvolává odolnost vůči inzulinu a proto je tak nebezpečná. Izoglukóza je obecně považována za bezpečnou, ale to neznamená, že to nemá eh, následky, když se to konzumuje ve velkém množství. Chci se zeptat, zda komise si je vědomá o nějakých, nějakých zpráv o nahrážkách těchto jednoduchých cukrů a jaké by mohla mít eh, následky právě izoglukóza a její, její používání. Bylo by možné využít, omezit používání izoglukózy ze strany eh, průmyslu potravinářského průmyslu. Nezapomínejme, že ty důsledky mohou být opravdu dramatické. Měli bychom připravit zprávu o dopadech izoglukózy na veřejné zdraví Evropanů. Děkuji. Slovo má paní Kaldenbach. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že jednání na půdě tohoto parlamentu jasně ukázaly toho, jak moc se bojíme, aby komise nerozhodla špatně. Já jsem se, se jako zpravodajka ptala zástupce eh, agrární komise, na toto rozhodnutí a on mi řekl, že jde o rozhodnutí, které se týká, které je čistě v gestci komise, protože jde o zemědělskou politiku a že je třeba orientovat se na fungování trhu, nejde o politiku ochrany spotřebitele, nejde o politiku eh, v oblasti ochrany zdraví. A to znamená, že vlastně prosazujeme zemědělskou politiku bez ohledu na ochranu veřejného zdraví. A já když se podívám na smlouvu o fungování Evropské unie v článku 168, se tam jasně říká, že je vždy vzít, třeba vzít v úvahu ochranu zdraví veřejnosti na té nejvyšší úrovni. A proto, když tedy sleduji eh, tato jednání a slyším, že neexistuje žádná komplexní studie, která by podpořila toto rozhodnutí, tak považuji tedy tento postup za porušení článku 168. Protože vlastně otvíráme trh aniž víme, jaký dopad to bude mít na evropské spotřebitele, jestli to pro ně bude mít nějaký užitek. Takže já bych byla ráda, kdybychom mohli přehodnotit, zdali tedy nedochází k situaci, že komise rozhoduje způsobem, který je nepřijatelný a jde proti duchu smlouvy. Thank you. Someone else? Nandan. Uh, Ještě někdo? Vrátí, vracíme se, eh, vracíme se znovu na komisi. Můžete se vyjádřit ke všem těmto otázkám. Děkuji vám. My jsme eh, vzali v potaz eh, všechny eh, tyto otázky a komentáře parlamentu, jak řekla také paní Šeldemoze. Aspoň momentálně bychom neměli čekat, že k té reformě cukerního sektoru nedojde, tedy, ale že, že bychom měli, měli bychom počkat na vyhodnocení dopadu kiezo glukóze. Takže jednak není to jen vyhodnocení dopadu, ale je to spíše jakési posouzení možných dopadů izoglukózy a jeho použití. Co je velice zajímavé, je, že eh, eh, Evropský, Evropská agentura pro eh, bezpečnost potravin se, s přizohlednění zkušeností se, zejména severských eh, zemí, Norska, Švédska, Islandu, Dánska, akceptovala mandát eh, poskytnutí vědeckých pokynů pro denní přísun cukru a snaží se stanovit jakousi hodnotu cukru ze všech zdrojů, která je eh, neškodná. To je cukroza, fruktoza, glukoza ehm, a také glykosyrop, eh, fruktozový syrop a některé eh, další přípravky, které jsou přidávány do potravin. Bude to samozřejmě dlouhodobá záležitost, EFSA se sejde také s, se všemi eh, subjekty, účastníky, budou se, uspořádají se veřejné konzultace a mm, v roce 2018 a 2019. A v kontextu FC je také eh, možno se zaměřit obzvlášť na právě vyhodnocení izoglukózy. Nicméně chci vám připomenout jednu věc, kterou zmínil také pan Dali, paní Dali, že eh, co, co vyvolává eh, vysoká spotřeba fruktózy? Tedy fruktóza je ten skutečný problém ať už v izoglukoze nebo u něčeho jiného. Jde, jde o 120 eh, gramů, 125 gramů denně, což je opravdu nepravděpodobné, že by došlo k, ke konzumaci takové, takového množství v, v rámci běžné stravy. A pokud jde o monitorování eh, použití izoglukózy, tak to je zajímavé rozhodně nemůžeme um, zatím uh, zcela jednoznačně ehm, něco takového uh, udělat nebo sdělit, ale každopádně to budeme mít eh, na paměti v našich diskuzích s se subjekty a členskými státy. Dále to byla otázka označování. Ano, jak jsem zmínila, izoglukóza musí být označena, musí být eh, figurovat v seznamu, eh, v seznamu ingrediencí, ale izoglukóza se používá v evropské zemědělské legislativě jakožto termín. Většinou je tam eh, fruktózový syrup nebo glukózofruktózový syrup. Záleží na tom, jaká je součást je glukóza, jakou část, jaká část toho je glukóza, jaká je fruktoza. A nad rámec toho tady pak máme nutriční hodnotu, která zahrnuje všechny cukry, nikoliv eh, specificky izoglukózu. Takže já si myslím, že toto bych mohla vám dát jako určitou odpověď. Ale bereme na vědomí tyto ohledy a zamyslíme se nad tím ještě v rámci komise a s mm, účastníky v rámci různých diskuzí, až se budeme bavit o obezitě, výživě a stravování. Děkuji. Takže to je konec pro dopoledne, ale připomínám, že dnes odpoledne se bude konat výměna názorů s komisí a s agenturami o integritě konfliktu zájmu. To je zajímavé téma, takže vás eh, ráda tady zase přivítám ve dvě hodiny. Děkuji.